Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. May I ask you to take seat? Kdybyste se prosím usadili, abychom mohli eh, zahájit eh, zasedání. Vítám vás zpátky po letní pauze. No a máme eh, určitě hodně práce. Ne dnes, eh, ta dnešní, ten dnešní program eh, zas není tak eh, těžký. Prosím, vyřádřete se, jestli schválujete dnešní program. Takže schválme také zápisy z předchozí zasedání. Nyní oznámení. Za prvé, jde o nařízení komise, které se týká regulačních technických standardů, eh, které nahrazuje směrnici 2046 EU, to je CRD e 4. A eh, tento akt eh, je v pravomoci komise a jde o jde o článek 147, 35, 5, 36, 5 a 34, 4 příslušné směrnice v souladu eh, se eh, s příslušným článkem, kde tedy plan, parlament může vznést námitky proti tomuto delegovanému aktu a my jsme požádali o prodloužení termínu až do 31. října. Tak, abychom eh, mohli eh, řádně po rozhodnutí koordinátorů eh, projednat toto ve výboru. To by mělo být 22. a 23 září a 23. je také předpokládaný termín pro podávání posměňovacích návrhů, případně, případně eh, návrhů o zamítnutí tohoto delegovaného aktu. Dále k ekonomickým dialogům, což opět eh, je na základě eh, setkání koordinátorů z 22. července. Eh, v ekonomickém dialogu se zúčastní příslušná eh, portugalská ministrině, to bude na začátku prosince. A vzhledem k tomu, vzhledem ke zrušení s předchozím, dia, předchozí dialogu s Francií, nyní jsme v kontaktu s francouzským ministerstvem eh, financí a někdy na podzim se bude konat příslušný eh, dialog. A dále bych eh, chtěl říci, že koordinátoři se shodli, že výbor bude pokračovat na nedokončených záležitostech. A Eh, toto oznámím také eh, šéfům výboru. A dále eh, na setkání koordinátorů v červenci se dohodlo, že budou, jak budou přidělena témata pro zprávy mezi politické strany. Takže SAD dostane pak benchmarky, dostane ALDE, to je transparentnost, Eh, SAD, strukturální eh, záležitosti, strukturální opatření EPP, eh, dále EPP dostane otázku penzijní záležitosti v komisi, zelení dostanou jedno téma, dále nařízení rady, které se týká ECP a možnosti na uvalovat sankce, to dostane EKR, dále e, nařízení rady o e, sběru statistických informací dostane předseda, všeobecný rozpočet na rok 2015 připadne ALDE vlastní zdroje, FTT dostane také ALDE, dále sociální summit pro růst a zaměstnanost GUE, dále upravenou směrnici 46 eh, roku 2007 eh, a dále směrnice 34 2003 o eh, korporátní řízení, teda SAD, Evropský semestr 2014 ALD, dále ECB, e zpráva dostane EPP EIB dostanou zelení za rok 2013, e, konkurenci dostane ECR, e zdanění dostanou socialisté, e, dále SAD také řízení, prámcové řízení. Tak a další zprávu tady nemáme. To je všechno, předpokládám. A nyní se můžeme pustit do bodu 4, což je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015. Spravodajem je kolega Niels Torvalds a já mu tímto předávám slovo. Eh, pane předsedo, já jsem pověřen panem Torvaldsem, abych mluvil místo něj. Pan Torvalds zde dnes eh, není, eh, protože eh, také předkládá zprávu v hlavním výboru, což je výbor rozpočtový. Takže stručně, co vám chtěl říci. Zpravodaj tedy připomíná, že parlament podnikl, podpořil zřízení dozorčího orgánu na úrovni Unie vítá, že eh, se zabýváme ve Eh, s návrhem komise, což bude znamenat snížení eh, plateb v rozpočtu oproti roku 2014. Domnívá se, že tyto orgány jsou úhelnými kameny plně fungujícího finančního trhu v Unii, že pomůže také hospodářskému oživení, zaměstnanosti a růstu v Evropě a zabránění příštích krizí ve finančním, eh, tedy finančního sektoru. Domnívá se a doufá, že eh, návrh eh, tedy projde tak, jak eh, byl navržen v dnešním hlasování. Domnívá se, že v současné době u nás platí nepříliš pružný, smíšený finanční systém, který je velmi byrokratický a může také ohrožovat nezávislost dozorového orgánu. Navrhuje komisi, vítá tedy návrh komise o navržení eh, nového systému eh, s komisí eh, v roce 2017. Dále zpravodaj by rád poděkoval také stínovým zpravodajům z různých skupin za velmi konstruktivní práci na této zprávě. Děkuji vám. Sorry. Now give the floor to the... Tak a nyní stínový zpravodajové, nejdříve Ivana Maletič za EPP. Děkuji vám, pane předsedu, děkuji vám, kolegové. Naším cílem je nezapomenout na všechna omezení rozpočtu. Chceme podpořit všechna všechny aktivity eh, v oblasti eh, monetární unie, eh, semestr, strategie 2020 a tak dále. Spravodaj již zdůraznil důležitost tří agentur a já bych chtěla jenom upozornit na poslednací návrhy, které jsme předložili do rozpočtu tří agentur. Byli bychom rádi, kdyby jejich rozpočet byl větší a e, s pozměňovací návrhy 62, 76, 67, 29 a 67, 29, e, e, ty doporučujeme, poněvadž to bude mít vliv také na další pozměňovací návrhy. Částky, které jsou navrhnuté v těch prvních třích návrzích, to je 67, 27, 8 a 9, je vyšší než pozměňovací návrh 67, 07, 8 a 9. My jsme si totiž uvědomili eh, při komunikaci s agenturami, eh, že došlo k výraznému posílení lidských zdrojů a to znamená, že by museli odebírat prostředky z jiných rozpočtových položek a neměli by už dostatek prostředků na školení, analýzu, výzkum a tak dále, což ovšem potřebují pro své lepší fungování. Čili eh, my jsme schválili, nebo my podporujeme zvýšení nejenom tedy na základě Eh, zvýšeného počtu zaměstnanců, ale je třeba se postarat také o kvalitu a tak dále. A proto podporujeme vyšší rozpočet. A myslím si, že důležité je také zdůraznit druhý pozměňovací návrh, to je 6715 o eh, eh, rozpočtu pro komunikaci EMU. My jsme proti vytvoření vytvoření eh, eh, rezervních položek. A kdybychom eh, tyto vyhradili tyto prostředky, pak by komise nebyla schopná plnit své závazky a dále. To se týká vztahu mezi námi, parlamentem a komisí a myslím si, že Eh, tam, kde jsou pochybnosti o fungování, tak tam je lepší nejdříve zorganizovat eh, slyšení a nechat si předložit zprávu o činnosti. A teprve potom, když nebudeme spokojeni s prací komise, tak potom můžeme eh, tedy vyhrazovat fondy a eh, využívat tohoto nástroje. Ale začít už přímo tímto krokem to není dobré, čili já bych prosila, abychom hlasovali proti. A závěrem dovolte, abych vysvětlila, proč zde máme pozměňovací návrh ústní ke kompromisu 1. Rádi bychom přidali to, tato slova, pokud se tak prokáže posouzením komise. A tato formulace eh, je tady proto, aby se tady předem eh, nepředjímala řešení, poněvadž chceme, aby nejdříve eh, byl proveden vážný posudek a posouzení dopadů, což zatím nemáme. A konec konců ve zprávě komise se o tom hovoří také. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. E, nyní předávám slovo panu Ole Lupiksenovi. E, chtěl bych e, poděkovat za velice konstruktivní spolupráci. Eh, ono to eh, nešlo zase tak rychle, ale to znamená, že o to máme kvalitnější práci. Pokud se týče eh, dozoru, tak tady se shodujeme. Je třeba vysnat jasné signály, že tady nejde pouze o rozpočtové škrty. Jsou to agentury, které mají čím dál větší pracovní zátěž a ta poroste i dále v příštích letech jediným logickým řešením je přidat jim rozpočtové prostředky tak, abychom zajistili také přiměřenou jakost. Jinak v Evropě nezajistíme finanční stabilitu. Jde tedy o to, eh, pokud se týče tedy eh, té výše rozpočtu, tak eh, Především je třeba se podívat na to, jak hospodařili v minulosti, jaké mají potřeby nyní. To je jediná rozumná cesta. Údaje eh, od těchto úřadů prostě musí eh, přispět také k rovnováze, a to se týká i rovnovázy těch rezerv. To je de facto cesta ke stabilitě, a také k tomu, abychom dospěli k vyváženému stanovisku. A pokud se týče eh, financí na příští eh, rok, tak tady bude třeba určitým způsobem eh, změnit modely financování. Národní dohledové orgány ty také by se měly postarat sami o sebe, protože mají mnohé z nich problémy s dostatečnými financemi, čili tady eh, je také třeba dbát na nezávislost těchto národních úřadů. Předložený kompromis eh, je celkem eh, dobrý způsob, jak se by měla navrhnout model, který se bude opírat o platby. Nicméně mohlo by to vést také ke smíšenému mobilu, kde tedy eh, tržní platby eh, by byly doplněny dalšími zdroji peněz. Velice důležitou otázkou je to, aby činnost, eh, pokud se týče výběru daní, byla prioritní, čili je třeba se zaměřit na daňové úniky a podvody. A z tohoto hlediska jsou navrhované škrty nepřijatelné. A to teď se týká statistických dat. Ani tady bychom neměli škrtat. Já děkuji všem těm, kteří se angažovali eh, v tomto pozitivním procesu, čili já bych řekl, schválme, ten, řekl, schválme tento to stanovisko. Ole, now the ECR K. Děkuji, pane předsedo. Ehm, promluvím jenom stručně. My máme velice jasné stanovisko, eh, k, k, totiž, že by se celkový rozpočet neměl navyšovat. Eh, ta tudíž navýšení v jedné oblasti musí být vykompenzováno snížením v jiné oblasti. To je velice jednoduchý přístup. Pokud jde o jednotlivosti, eh, financování, které tady už bylo zmíněno ze strany pana zpravodaje, ehm, tady bohužel musím vyjádřit svůj nesouhlas se stanoviskem zpravodaje. Ehm, přece nám šlo o to, aby ty národní dozorové orgány vykonávaly ten dozor a e, tento e, evropský e, dozorový orgán by spíše koordinoval tu jejich činnost. Neměli by tedy dostávat tak financování pro fungování takového modelu. Myslím si, že používají ten podílový model financování, ten ale my nemůžeme, eh, nemůžeme podpořit. Budeme, eh, budeme hlasovat proti, nemůžeme ho bohužel podpořit. Děkuji. Thank you. Eh, děkuji. Z frakce zelených. Bit surprised because jsem trošku eh, překvapen, protože eh, obvykle by měla hovořit frakce GUE. Eh, GUE, pan Věga, pardon, přehlédl jsem se. Jménem frakce GUE musím oplatit Svenovi jeho zdvořilost. Předložili jsme pozměňovací návrh a nemáme k tomu už žádný další komentář v tuto chvíli. Děkuji. Chtěl jsem být zdvořilý, proto eh, budu hovořit velmi eh, krátce. Myslím si, že eh, musíme hlavně poděkovat panu Spravodajovi za to, že se nám podařilo nalézt kompromis v těch hlavních bodech, takže v zásadě podporujeme ty hlavní prvky tohoto návrhu, když ty agentury, které pracují v Londýně, v Paříži a ve Frankfurtu, pokud je srovnáte s tím, co jsme zakotvili do legislativy, tak máme uh, zhruba 482 delegovaných aktů, které eh, přece neodpovídají eh, tomu našemu přání zajistit těmto agenturám eh, přiměřené financování. Přece jim nemůžeme dát úkoly a nedat jim potřebné financování. Myslím si, že to navýšení je zcela na místě. Musím také říct, že z ekonomického hlediska ty náklady jsou internalizované tak, jak je uvedeno v kompromisním návrhu. Tedy ten, kdo způsobil eh, tu výlohu, eh, ten výdaj také nese část eh, tohoto výdaje. Ehm, nechceme už předem uzavírat dveře nějakému řešení eh, ze strany EPP, ale myslím si, že celkově eh, se ubíráme správným směrem. Chtěl bych jenom říci, že souhlasím s tím, že bychom vždy vždycky měli hledat možnosti, eh, jak dosáhnout úspor. Dlouho jsme diskutovali s Efrakem a navrhujeme jaksi za stropování toho růstu, toho navyšování, které zde bylo přislíbeno. A myslím si, že eh, to není ještě ukončeno. Ehm, teď dostávají navýšení v rozpočtu, kterému dobře nerozumíme. Bohužel jsme nezískali podporu liberálního zpravodaje eh, na snížení rozpočtu, ale každopádně proto budeme hlasovat a myslíme si, že to je mírná úspora. V těch obecných liních jsme s tím spokojeni. Děkuji. Nyní Markovali. Yes, it is possible. Uh, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, děkuji, dámy a pánové, děkuji zpravodajovi, který eh, připravil tento dokument a zcela jasně předestřel ten směr, kterým se eh, ubírá ta regulace, eh, která bude tedy sídlit v Londýně, v Británii, v jednom z nejvýznamnějších trhů Eh, my budeme proti této zprávě hlavně ze dvou eh, důvodů. Jednak si myslíme, že navyšujeme zde pravomoce těch tří regulačních orgánů, Mm, je to podle mě, je to pro mě velmi znepokojivé, když slyším eh, ze strany stínových zpravodajů, eh, že by v nadcházejících letech mělo dojít ještě k dalšímu eh, navýšení regulace, proto k tomu budeme potřebovat více lidí a více finančních prostředků. Já si myslím, že to je zcela pomílené. Myslím si, že bychom naopak měli regulaci rozvolňovat a ten rozpočet na to snižovat. Ten druhý hlavní důvod, proč jsme proti této zprávě, spočívá v tom, že eh, tady se žádá po těch účastnících trhu, aby toto financovali. To je jakási skrytá mm, daň, kterou by vlastně měli platit. Ehm, proto je to od základu špatně. A navíc eh, to eh, způsobí vlastně dvojí danění mnohých účastníků, kteří už operují na našich trzích to neznamená, že budou platit méně. Vznikne tedy nějaká dohoda, že třeba za to, když budou platit fungování evropského regulátora, eh, budou platit třeba méně eh, těch národních daních. Nedomnívám se. Pokud jde o finanční služby, aby tedy si museli platit sami své vlastní regulátory, eh, to jenom ze všeobecňuje tento zneklidňující princip, že totiž výbor, který eh, třeba eh, se zabývá rybolovem, by měl být financován tedy eh, rybáři a rybářským průmyslem. Měly by ty jednotlivé obory vlastně financovat eh, své vlastní výbory v Evropském parlamentu, které regulují jejich činnost. Je to podle nás špatně, budeme proti. Děkuji. Nyní vidím, eh, že je tady několik kolegů, kteří se hlásí o slovo. Eh, <clears throat> Herr Vorsitzender, ich habe ja... Děkuji, pane předsedo. Já už jsem na posledním zasedání Ekono před prázdninami k návrhu rozpočtu na rok 2015 vyslovil závažnou kritiku, zejména pokud se týče finančních prostředků pro dohledové orgány Evropské unie. Ten rozpočet je nedostatečný a vůbec do budoucna není, není udržitelný. Prostě, jestliže chceme New Task Authority, tak k tomu musí odpovídat naše kroky. A to znamená, že musíme jednak mít dost prostředků na plnění současných úkolů a také dbát na kvalitu pracovníků eh, v těchto orgánech. To je pro nás velice důležitý bod. Eh, ta eh, navržené krácení v komunikačním rozpočtu, to my tedy nepodpoříme. Tady jde o sdělení Evropské jménové unii a k euru. A jde prostě o to, že komise prostřednictvím eh, prostě už informuje nyní o dosaženém pokroku. Eh, závěrem bych chtěl říct, že eh, pilotní projekty, pokud se týče finanční legislativy, je třeba přehodnotit ze strany komise. A to Eh, je udělat dříve, než se začnou odčerpávat prostředky z tzv. přípravných akcí. V této souvislosti je třeba zmínit a přivítat také to, že nyní, eh, když máme v Evropském parlamentu eh, výzkumnou službu, výzkumný servis, tak máme konečně tedy důstojnou Eh, důstojného, eh, důstojný orgán. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat spravodajům a stínovým spravodajům za, za to, eh, že odvedli tolik práce během letních prázdnin. Na úvod bych chtěla říci, že si uvědomuji, že tyto regulační úřady jsou důležité, vznikly zhruba před dvěma, třemi lety a rozpočty jsou vytvářeny eh, vlastně ze 60% z národních příspěvků a ze 40% z evropského rozpočtu. Je mi zcela jasné, že je mnoho nových eh, oblastí, v nichž byly přijímány zákony v uplynulých letech. Nicméně bych chtěla říci, že vzhledem k tomu, že tyto instituce jsou poměrně nové a Zatím se zdálo, že eh, nebyly eh, schopné zcela využít své rozpočty, tak se mi nezdá úplně rozumné jim hned teď rozpočet navyšovat. Proto bych se chtěla zpravodaje zeptat, jaký byl důvod k tomu plánovanému navýšení rozpočtu vzhledem k tomu, že před prázdninami komise řekla, že eh, začne pracovat na vylepšeném způsobu financování těchto institucí. Takže možná bychom eh, mohli počkat, než přijmeme toto politické rozhodnutí. Byla jsem 8 let členkou rozpočtového výboru, takže je mi jasné, že eh, jen tak eh, snadno Eh, toto nebude přijato. A proto bych chtěla, aby tento výbor byl důvěryhodný, až bude jednat s kolegy z rozpočtového výboru, abychom získali také jejich podporu pro svůj návrh. Takže mám eh, určitou výhradu k tomu přístupu, který jsme zvolili. Eh, vzhledem k tomu, že znám ten svět biznesu, když máte instituci, která nemá dostatečnou expertízu, řeknete si prostě dáme jim tedy víc peněz, než abyste zvážili jiné varianty. Také bych se chtěla zeptat, komisi, zdali je zde přítomna. Ehm, jak na to nahlížejí teď, když si přečetli stanovisko našeho zpravodaje a změnili už svůj přístup od dob, kdy eh, pracovali na rozpočtu? Děkuji. Děkuji, Ben Nerlangen. Děkuji vám. Eh, kolega Bokabácar eh, poukázal také na to, že my se už léta pokus, pokoušíme vytvářet si vlastní eh, vědecké kapacity k posuzování našich politických záměrů. To se také podařilo a v této nové legislativní období bude tento aparát plně k dispozici. A proto mm, se celkem divím, že 67 eh, eh, eh, C se znovu objevuje ještě pod jiným číslem. O tom jsme se už zabývali v minulých letech. To je financování finančního dohledu. My jsme to tenkrát plně přijali jakožto pilotní projekt. A komise v vyslosti s tím se rozhodla, že e, bude tedy e, takto e, splacena poslední, poslední splátka. Nicméně tady máme nyní návrh, že tyto prostředky mají být zvýšeny, a sice přijme platby na 1,78 a stejně tak také závazky, takže podle tohoto modelu eh, tento pilotní projekt nebude končit, ale místo toho v roce 2015 eh, bude eh, činit přes 70 respektive přes 70 rozpočtu bude mít z evropských prostředků, přičemž tak by to nemělo být, neboť jsou to instituce které mají také kořeny v členských zemích. A ačkoliv komise e, e, říká, že jsou to prostředky na e, závazky z předchozích let, tak my jsme sice řekli, že potřebujeme další kapacity v parlamentu, ale jsem proti dalším institucem, které nám tady nedávají žádnou objektivní analýzu. A já eh, říkám, že možná eh, dnes sice nevyhrají s tímto názorem, ale každopádně se eh, pokusím tyto argumenty předložit také v rozpočtovém výboru. Protože my takto v jednotlivých rozpočtech šetříme stovky milionů a teď dáváme jedné nové instituci eh, dlouhodobou garanci financování. To přece takto nejde. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych reagovat na pozměňovací návrh 6706 týkající se financování Egejských ostrovů. Podle návrhu komise financování je sníženo o 90 Přitom je to program, který byl velice úspěšný, velice důležitý pro ostrovy v mém regionu 80 milionů eh, v loňském roce zde bylo využito k financování a provádění rozpočtu z loňského roku jasně ukazuje, že tyto zdroje byly využity a že bylo možné realizovat eh, velice eh, rozsáhlé investice. A nyní rozpočet, který je nám nabízen, vlastně úplně likviduje tuto rozpočtovou linku. To velice O chudí Řecko. Eh, přitom můžeme říci, že o 27% ochudilo Řecko již rozhodnutí trojky. Takže bylo by dobré 17,8 eh, milionů eur vrátit do této linky a mít stejnou dotaci eh, do, v tomto programu. Je to program, který posiluje malé ostrovy v Egejském moři a pomáhá zemědělcům, eh, chovatelům dobytka a mm, tisíce malých ostrovů v Egejském moři eh, budou moci nadále žít a rozvíjet ekonomické aktivity díky tomuto programu a budou moci zajistit zásobování malých egejských ostrovů Eh, základními potřebami. Já tedy žádám, aby výbor toto přijal, aby malé ostrovy v Egejském moři a jejich obyvatelé mohli eh, čelit obrovským ekonomickým problémům, které eh, byly způsobeny politikou trojky. Děkuji. Děkuji, Bervanš Perez a pak jen velice stručně Beres Pendigo. Děkuji, pane předsedo. V této diskusi, která nám pomáhá hovořit o důležitých nástrojích eh, pro příští rok, kromě toho, co řekli už další kolegové, bych chtěla podpořit návrh eh, rozpočtu eh, pro dohledové orgány na takové úrovni, které by Eh, na takové úrovni, která je zapotřebí pro tyto orgány. Jsme ve zcela kritickém období pro tyto orgány. A ať už je tady samozřejmě nutné velice přísně eh, dodržovat rozpočet a stanovovat rozpočet, my víme, že přece je velice důležité dát prostředky eh, těmto dohledovým orgánům, aby měli lidské i logistické zdroje a mohli plnit své úkoly. Eh, to je přece součástí toho všeho, na čem jsme pracovali v loňském roce. A tady musíme naslouchat těmto Eh, orgánům. My jsme si v tomto parlamentu během celého předchozího volebního období přáli je posílit. Tady v socialistické skupině není žádná nejednoznačnost eh, v této věci. Pokud jde o frag, eh, tak pravda, to je to není dohledový orgán, to je struktura, která se týká normalizace v oblasti účetnictví pan Mechtat, bývalý eh, generální ředitel EIB, eh, e tady eh, formuloval určité body a měli bychom podpořit návrh zelených v této věci. Pokud je o Finance Watch, tak si myslím, že pilotní projekt má přece za úkol umožnit zahájet projekt, který by pak mohl dále pokračovat. V žádné diskusi jsem neviděla, že by se od pilotního projekta požadovaly iniciativy, které by hned měly zaniknout. Naopak, očekává se určité pokračování od pilotního projekta. Pilotní projekt vždycky něco eh, zahajuje, s čím se počítá i eh, do budoucna, pakliže se projeví eh, Eh, účinnost a eventuálně by měl být trvalým nástrojem, když se osvědčí. A eh, tady samozřejmě nemohu sdílet názor pana Langena u této velice užitečné struktury v době, kdy všichni si dělají starosti o to, jaké podmínky tady jsou pro občany, pro uh, Eh, různé struktury a všechny ty, kdo nepatří do finanční eh, struktury na nejvyšší úrovni. My přece musíme projevit, že jsme osvícení zákonodárci. Děkuji a prosím, Sven. Chtěla bych říct jenom velice stručně, že eh, tady toto spory, to je pomalu už tradice v našem výboru, ovšem nejde tady o to, abychom chtěli vytvořit eh, další neutrální agenturu, ale jde prostě o to, že zhruba 300 milionů eur eh, se točí kolem evropských institucí ze strany lobbystů každý rok a proto tato instituce eh, myslím, že je tedy správné, aby si parlament vytvořil vlastní zdroje, ale tím se nedají nahradit takovéto organizace. A e, navíc tedy e, komise e, dala tomuto návrhu rating A, což je naprosto v pořádku. A komise si také přeje, aby toto probíhalo, takže já myslím, že bychom se měli říct, jak to navrhl pan Langen. Děkuji vám a nyní dávám slovo komisi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych eh, jen stručně říci, eh, pokud jde o eh, ESA že komise sdílí eh, názory mnoha eh, poslanců, kteří hovořili o důležitosti ESA, o tom, že hrají klíčovou úlohu a proto je tam zapotřebí korektního financování. Jak víte, návrh komise letošního roku vychází z toho eh, udržet stanovený rámec, jak jsme o tom diskutovali 27. července na minulé schůzi. Nicméně Zaznamenáváme, eh, že v tomto výboru eh, je eh, snaha zvýšit toto financování na rok 2015 podle toho, jak to požadují ESA. Otázka budoucího financování ESA je věcí, která je eh, v textu nedávno zveřejněném v komisí. Naše, náš názor zůstává stále stejný, eh, že eh, chceme prostudovat příslušné Eh, aspekty a chceme vzít v úvahu také omezení, rozpočtová omezení, která zde existují. Některé úvahy, které tady zazněly, eh, samozřejmě bude nutné opětovně zvážit, eh, pokud jde o budoucí financování, například vyváženost toho, že jde o regulační aspekty a dohledové úkoly Toto všechno si ovšem zaslouží daleko větší analýzu a komise takto bude postupovat. Chtěl bych také se vyjádřit k FRAG a k návrhu snížit rozpočet pod úroveň toho, co navrhla komise. Pokud jde o e, příslušnou zprávu a nové e, stanovy e, FRAK schválené v červnu tohoto roku, které vstoupí v platnost v prosince, v říjnu tohoto roku. Je tedy důležité v komisi zajistit, že FRAK bude mít možnost zajistit náležitě své, svůj status. Je tedy doporučeno, aby Afrak se soustředil na otázky, kterému přísluší konkrétně například normy malých a středních podniků. Také je tady navrženo, navrženo několik dalších úkolů pro AfraK a také se doporučuje posílení eh, celých řady aspektů eh, zprávy a řízení. Očekává se, že Efrak bude eh, posuzovat všechny aspekty eh, s Tarnadu a Norem, nikoli pouze technické aspekty. Bude provádět také testování v terénu. A to mu tak dříve nebylo. Bude tady existovat rada, která se sejde desetkrát ročně, nikoli pouze čtyřikrát. A eh, to bude eh, potřebovat určitý počet pracovníků Eh, také zde budou eh, prováděny, také zde bude prováděno eh, účetnictví podle veřejných norem, bude také informování pro radu i pro parlament. A tady bude opět zapotřebí mít podporu u určitých pracovníků, kteří budou schopni takovéto úkoly vykonávat. Dále také rozvíjení mezinárodních vztahů, nejen pouze otázka čistě norem a pak jsou tady některé další oblasti, kde také frak musí e, se dále rozvíjet, například rozvíjet vztahy e, s akademickými kruhy, podporovat akademický výzkum a také pomáhat rozvíjení vzdělávání. Ne sice provádět sami vzdělávací programy, ale podporovat vzdělávání. Pokroku bylo dosaženo v oblasti e, realizování doporučení a i když se doporučení eh, soustředuje na některé úkoly a doporučuje eh, opustit některé úkoly. Objevují se ovšem také nové úkoly a proto je zapotřebí, aby Afrak měl eh, potřebné prostředky. Děkuji vám a nyní dávám slovo na rychlou odpověď zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem musel být v jiném výboru a myslím si, že je těžké vyjadřovat se z mé strany k diskusi, kterou jsem nevyslechl. Proto bude lepší um, dát slovo kolegovi, který také mým slovem hovořil na úvod. A v každém případě to část diskuse, kterou jsem vyslechl, ta se mi velmi líbila. Děkuji vám. Hlasovat budeme po projednání dalšího bodu na našem programu. Tedy můžeme nyní přejít k bodu 5. Evropský semestr pro koordinaci evropské politiky, provádění priorit roku 2014. Spravodaj je Filip de Becker. Dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych řekl pro ty, kdo jsou tady noví v tomto volební období, pouštíme se opět do tohoto tématu, které jsme diskutovali už eh, vícekrát, i když já si myslím, že jde o velmi důležitý dokument. Je důležité, aby se Evropský parlament tady vyjádřil k této k tomuto bodu, a to nejen k eh, věcem, které se týkají minulosti, ale také eh, k tomu, co přijde v nejbližších týdnech či měsících. Já vám předkládám návrh zprávy, eh, který pojednává o několika tématech, o kterých také se vyjadřuje Evropská komise a které také byly diskutovány již v minulých diskusích, které jsme vedli v různých eh, skupinách, když jsme diskutovali o evropském semestru. Já nebudu diskutovat o celé zprávě, protože to si může každý přečíst. Pouze zmíním některé věci, které bych chtěl obzvláště zdůraznit. Myslím, že důležité pochopit, že za posledních několik let eh, jsme prožívali těžké hospodářské a finanční doby a parlament spolu s členskými státy tady eh, zdůrazňuje otázky hospodářské zprávy a řízení. I když to bylo pro mnohé členské státy velice složité udržet rozpočtovou disciplínu a přitom udržovat eh, růst, myslím, že je velice důležité, abychom hovořili, že tato lín, o tom, že ta linie zůstává platná. Eh, dohoda o hospodářské správě a řízení proběhla společně s vládami a to bych chtěl obzvláště zdůraznit eh, v této zprávě. Také členské státy E, musí prokázat, že se stotožňují s těmito e, ideami a že se chovají podle těchto e, doporučení, či případně v radě, že ještě dále zdokonalují, aby za třeba dva roky rada prostě nepřišla k závěrům, že je to velice těžké a že jen 10% návrhů bylo provedeno a že 45% návrhů vůbec nebylo ani vyzkoušeno. Čili my jako parlament toto musíme eh, prosazovat vůči členským státům. Za druhé, velice důležitá diskuse, která stále probíhá, se týká nezaměstnanosti země na mladých. Myslím, že musíme specificky uvést to, že by tady měly být eh, toto téma také vysoce prioritním pro parlament. Mnozí lidé jistě s tímto souhlasí. Druhá věc ovšem je, jak najít řešení. Eh, logicky je třeba, aby začala politická diskuse, to jsme zdůrazňovali již v minulosti. A mé řešení, a já to uvádím v textu, je trojího druhu. Především musíme eh, jasně aplikovat eh, zásady ekonomické zprávy a řízení, včetně provádění strukturální reformy, eh, které mají přinést v dlouhodobém výhledu růst. Dále pokračovat na práci, v práci na finanční stabilitě. Vidíme, že bankovní a vůbec finanční sektor se stále ještě nevrátili do situace naprosté bezpečnosti. Tady je zapotřebí dalšího dohledu a dále posilování zprávy a řízení, aby bylo dosaženo finanční stability. Je tady jeden příklad, který se týká i ekonomického růstu, například vše, co se týká financování malých a středních podniků. To všechno stále ještě není v takové formě, jak bychom si to v minulosti byli přáli. Takže to je takový druhý pilíř, který musíme zdůraznit. A třetí pilíř, to je pilíř investic pilíř investic na zdravém politickém základě. Ne pouze eh, utrácení peněz kvůli utrácení peněz, ale eh, používání v obré oblasti, to je vzdělávání, zdravotnictví, aby bylo jasné, že je možné rozvíjet nové sektory, především ve spolupráci se soukromým sektorem, dokonce bych řekla především se soukromým eh, sektorem, protože vzhledem k vysokému zadlužení je samozřejmě také zábr brada v dalším rozvoji. A dále bych ještě řekl, že toto jsou tři pilíře, které všechny tři dohromady musí vytvořit zdravý základ pro zdravý proces, který nám bude moci vrátit růst a vyřešit hospodářské problémy v Evropě. A poslední bod, kterou, eh, poslední bod který chci eh, mm, zmínit eh, ve své zprávě, je otázka odpovědnosti. Hovořil jsem o hospodářské zprávě a řízení, ale ta jde ruku v ruce s odpovědností. Otázka tedy zní, jak můžeme zvýšit eh, odpovědnost za ekonomické aspekty. Čili to jsou eh, náměty, které předkládám zde pro tuto diskusi. Samozřejmě ve zprávě jsou ještě další věci. Já se velice těším na eh, diskusi se stínovými zpravodaji a dalšími členy výboru ECON. Děkuji. Děkuji a stínový zpravodaj začne EPP, pan Rozaty. Děkuji. I pane předsedo, já začnu e, tím, že poděkuji zpravodaji za to, že připravil velice dobrou zprávu a musím říct, že sdílím většinu názorů, které jsou ve zprávě. Dovolte, abych zdůraznil hlavní body, které já považuji za nejdůležitější ve zprávě. První bod na který se chci soustředit. Zpráva eh, správně posuzuje současný stav hospodářské činnosti v EU a zdůrazňuje zranitelnost růstu a mnoho rizik, které eh, existují eh, ve snaze zajistit udržitelný růst do budoucna. Druhý bod, kde také sdílím názor zpravodaje, a zaslouží si pozornost, je, že se zdůrazňuje důležitost strukturálních reform, aby eurozóna byla konkurenceschopnější a zajišťovala rychlejší eh, růst a vytváření pracovních míst. Sdělím názor zpravodaje, že strukturální reformy nejsou jen důležité eh, sami o sobě, i když samozřejmě zlepšují Eh, potenciální výkon, ale také umožňují eh, neutralizovat či zmírňovat náklady fiskální konsolidace, eh, což je proces, kterým prochází v současné době celá řada členských států EU. To se samozřejmě soustředuje na otázku urychlení a provádění strukturálních reform podle programů eh, v doporučeních. Třetí bod eh, se týká doporučení pro konkrétní země. I když je ve zprávě celá řada kritik o tom, jak tento mechanismus funguje eh, v EU, zejména v eurozóně, já musím souhlasit s názorem zpravodaje v tom, že máme velké problémy s prováděním konkrétních doporučení pro jednotlivé země. Jistě můžeme diskutovat o obsahu těchto doporučení. A můžeme vyvinout úsilí, aby byly vyváženější a aby také usilovali o dlouhodobější cíle. Ale klíčovým faktem je, že v celé řadě zemí se neprovádějí včas. E, zpráva uvádí čísla, pouze 10 všech doporučení e, specifických pro jednotlivé země byly doporučeny a 40 e, byly provedeny pouze částečně. To je signál, že celý tento soubor nefunguje tak, jak se s tím počítalo. Eh, máme jistě eh, problém s tím stotožnit se v členských státech s těmito doporučení. To zdůrazňuje zpravodaj. Měli bychom najít nějaký způsob, jak eh, zvýšit to stotožnění se s cíly v členských státech. To je jistě důležité. A další bod, kde si myslím, že jde také o důležitou otázku a kde sdílím názor zpravodaje, se týká eh, důležitosti dlouhodobých investic, zejména investic do eh, vzdělávání, inovací, výzkumu, úspor v energetice a podobně. Eh, to je důležité pro dlouhodobý růst. To je oblast, která hodně utrpěla finanční krizí, protože to jsou právě investice, které vyplývají z veřejného sektoru a vzhledem k rozpočtovým problémům jsou to právě ty oblasti, které dostaly méně financování než v předchozích letech. A tam se snížila úroveň veřejných financí, eh, veřejného financování. A to vedlo k nižšímu potenciálu Eh, možného růstu v zemích eurozóny. Další důležitý bod. To jsme opakovali mnohokrát při diskusi budoucích vyhlídek hospodářského vývoje v EU. Jde o, o dokončení jednotného trhu. To je stále se opakující příběh. Stále se to objevuje opět i v této zprávě. Evropská komise by rozhodně měla posílit tlak na členské státy, aby se dokončilo to, co je napsáno ve smlouvě, aby se dokončil jednotný trh. Zejména v oblastech, jako jsou služby, finanční služby, a v dalších oblastech, jako například přístup ke kapitálu a zdrojům eh, pro podniky, včetně malých a středních podniků. A konečně zpravodaj také zdůrazňuje význam eh, perspektiv bankovní unie a zdůrazňuje, že je třeba pokračovat eh, se s fiskální stabilizací. To je stále ještě probíhající proces. Stále jsme ještě na cestě k eh, situaci, kdy budeme mít fungující finanční instituce a kdy dokončíme bankovní unii. Eh, s tímto vším eh, chci ještě říci, že souhlasím s celou řadou názorů zpravodaje, ale mám na něj také otázky. První otázka, to je možná méně důležitá otázka, nicméně přesto ji položím. Má první otázka eh, předseda. Máme určitý časový eh, rámec a musíme ještě dát slovo dalším. Tak tedy minutu jenom prosím. Dobře, děkuji. Eh, bod 5. Já navrhuji, abychom nebyli dogmatičtí jsou případy, kdy eh, zadlužení může vést k eh, vyššímu eh, růstu. Nebuďme tedy dogmatičtí ve věci zadlužení. Bod 18. Tady mám pochybnosti, že členské státy, které podle smlouvy by měly přinášet své účty před parlament, pokud jde o Eh, plnění doporučení pro jednotlivé země. No to si eh, nejsem jistý, zda je to zcela konsistentní eh, se smlouvou. A také jednotné zastoupení pro eurozónu. Prosím, strpení pervanš. Jednotné zastoupení jednotná reprezentace. To je důležité, musíme mluvit jednotným hlasem. To, když neuděláme, tak to nebude v pořádku. To je jako postavit vůz před koně. A e, také otázka e, investic. Tady bych byl rád, kdyby zpravodaj řekl trošku více, případně přednesli určité návrhy o tom, jak e, zlepšit atmosféru pro soukromé financování. Děkuji. Děkuji vám. Ní za socialistickou skupinu pan Zany. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že tady hovoříme o zprávě velmi důležité, neboť eh, evropský semestr je velmi důležitým nástrojem ekonomické politiky. Chtěl bych poděkovat panu Debakrovi za odvedenou práci. Eh, jsme velmi rádi, že zpravodaje se podařilo zmínit alespoň několik pozitivních změn oproti roku 2014. Naše politická skupina eh, s potěšením konstatuje, že tato zpráva odráží alespoň několik z našich klíčových priorit, zejména boj proti eh, daňovým únikům a podvodům, ale také opakovaně zdůrazňuje boj proti nezaměstnanosti mládeže. Také bych rád řekl, že eh, by bylo vhodné zmínit také boj proti chudobě v Evropě a zdůraznit princip solidarity. Dalším pozitivním příkladem toho, co je ve zprávě obsaženo, je ochrana a obrana svobody pohybu v EU a zdůraznění důležitosti bankovní unie, dále její prohloubení a také eh, fiskální eh, záležitosti, které jsou velice důležité. Eh, my nicméně se pokusíme ještě přidat určité posměvací návrhy. Považujeme za důležité to, že by se zde měly odrazit ještě některé ze závěrů eh, rady z minulého týdne. Například Evropská rada už eh, nesouhlasí s tím řádkem v bodě 1 a sice, že že eh, probíhá eh, ekonomické oživení v EU. My se domníváme, že budeme muset nejdříve změnit současné politiky a praxi Evropské unie, aby to skutečně mohlo nastat. Nechci hovořit eh, s definitivní platností, poněvadž my jsme mm, ochotní přistupovat na kompromisy a nacházet společnou řeč. Nicméně nemůžeme eh, souhlasit eh, s tím, že se zde volá po strukturální reformě, která není vyvážená ani udržitelná. Eh, bod číslo 13 tady hovoří sice o sociální odpovědnosti podniku, ale domníváme se, že v této formě to není dostatečně účinné. Myslím, že tady je třeba to dát do souvislosti s dalšími principy. Určité problémy nám činí eh, některé formulace, eh, které jakoby napadaly sociální jistoty eh, a BOZP. Nicméně o tom ještě budeme moci hovořit Přesto se domníváme, že je možné dosáhnout té dobrého kompromisu a budeme se to účastnit. Děkujeme. Děkuji a nyní za ECR pan Terhol. Děkuji vám, pane předsedo. Pane zpravodaji, kolegové, skupina ECR vítá zprávu pana Debekra, eh, která podle mého názoru docela dobře vystihuje výzvy, které stojí před evropskou ekonomikou. Ovšem eh, jsou eh, zde pasáže, s nimiž nemohu souhlasit. My se shodujeme se zpravodajem na klíčových problémech evropských ekonomik. Domnívám se, že nedostatek soukromých investic, znamená překážku eh, v ekonomickém růstu v Evropě. I když eh, veřejné investice eh, mají svou úlohu dlouhodobě, ovšem je třeba, abychom měli také silný a konkurenceschopný soukromý sektor. Spravodaj také zdůrazňuje, že nadměrné deficity a zadlužení to je problém. A my se domníváme, že to je problém nejen této generace, ale také té následující. A poněvadž chceme tedy eh, růst, eh, tak je třeba také říct si, že růst, který je financován pouze veřejným sektorem, pouze vládou, eh, je neudržitelný. No a také máme problém samozřejmě neplacení daní. Domníváme se tedy, že skutečně je třeba určitých strukturálních reform v členských zemích. A také je třeba změnit podmínky pro eh, veřejný sektor, tak aby eh, byl dostupnější trh, mohla se posilovat konkurenceschopnost, aby také malé podniky měly přístup ke kapitálu. Eh, nezdůrazňovali bychom posilování a ještě užší monetární unie nebo eh, cokoliv eh, federalizačního. My bychom eh, zde neměli dávat žádné závazné pokyny. Spíše bychom zde měli formulovat to, co, na čem se shoduje OECD. Komise nemůže rozhodovat o ekonomických rozhodnutích v členských zemích. toto je věc eh, politických eh, zástupců přímo volených občany. Takže my bychom zde neměli vůbec uvažovat o opatřeních, která by nutila eh, to členské země, aby se řídili našimi doporučeními. To je proti duchu svobody a demokracie. Toto lze rozhodovat docela dobře na národní úrovni. Děkuji vám. Nyní Zagoe Pan Papademulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μιλώ εκ μέρους της GUNGL. Děkuji, pane předsedo, jménem GUNGL a také jménem e, kolegyně Marisy Matias, která zde nemůže být. Bytě říci, že nesouhlasím s tou chválou, která tady zaznívala na adresu obecného zaměření této zprávy. Já myslím, že situace je jasná, když se na to pořádně podíváme. Když se podíváme na náš rozpočtový a ekonomický přístup, my tady v podstatě máme eh, ekonomický systém, který nemůže eh, vést ničemu jinému než další eh, depresi a krizi, směřujeme k deflaci a musím říct, že všichni odborníci a oceňovaní znalci eh, kritizují tento směr, kterým se vydáváme. Eh, toto není ekonomická politika, která by skutečně podporovala růst, eh, každopádně ne z řeckého hlediska. My víme, co to je trojka. My víme, co Evropská centrální banka, komisa, IMF eh, dělají, jak konají. Toto jsou to, co zde vidíme, to jsou výsledky jejich politik. A těmi výsledky jsou recese. A řekl bych, že nastolené trendy Eh, jsou eh, naprosto špatné. Eh, třeba jenom nezaměstnanost mládeže se blíží 60%. A takovýto dluh je neudržitelný. U nás je to přes 200% HDP. A není to, tedy Řecko není žádnou velkou výjimkou. Skutečně to je politika, která více-méně vytlačuje evropských z EU a to je neudržitelné. To prostě není evropská odpověď na krizu. Naopak to, co se děje, tu krizi daleko zhoršuje. Ano, tady se sice hovoří o eh, nezávi, eh, pardon, nezaměstnanosti mládeže. Ano. A také se konstatuje, že skutečně máme daňové úniky a že musíme bojovat eh, proti chudobě. Ale podívejte se na kohezní zprávu komise. Co se tam říká? Tam se říká, že od začátku krize v Sýrii eh, se zesílila nerovnováha, eh, vzrostla chudoba, eh, lidé se více než dříve vyhýbají placení daní. To konec konců kritizoval i Mario Draghi ve své nedávné Eh, řeči. Hovořil sice tady diplomaticky, nicméně řekl to. My rozhodně eh, nehodláme se zapojovat do kreslení eh, růžových obrázků. My jsme zcela jasně odstřižení od reality, která se vydává úplně jiným směrem. A problém není v tom, že jsme ještě neměli dostatek škrtů a, a lékem nemůže být to, že budou škrty další. Takže jistě chápete, že já s touto zprávou celkově nesouhlasím. Děkuji. Thank you. Uh, now for the green. Bas. Děkuji. Nyní za skupinu zelených Bas Eckhout. Děkuji, pane předsedo. A především bych chtěl poděkovat svému kolegovi Filipovi za zprávu. Já se možná budu snažit nějakou střední cestu mezi tím, co zde zatím, e, zatím zaznělo. Protože je tady mnoho bodů, které vítáme, ale je tam i několik bodů, s kterými zásadně nesouhlasíme. Možná začnu tím bodem číslo jedna vaší zprávy, kde píšete, že Hospodářské oživení v Evropě se už blíží, jako když už eh, opravdu jsme na té správné cestě a máme ještě chvilku takhle pokračovat a už to oživení vypukne. Eh, někdy to trošku, Filipe, takhle vyznívá. <clears throat> Takže pak si jenom napíšeme další zprávu o evropském semestru. Já si myslím, že by to mělo vyznívat trošku naléhavěji, protože ta zpráva nám říká, že eh, zatím tohle eh, takhle říct nemůžeme. Eh, to vidí i Mario Draghi konec konců. A když se podíváte na eh, legislativu, když budeme používat tedy více dokumentů, které uvádí, že zažíváme hospodářskou krizi, tak my bychom měli hledat politické řešení. Takže my bychom chtěli určitě změnit tu zprávu v tomto bodě. A tím se dostávám k dalšímu bodu, kde jste tam říkal, Filipe, že se musíme dostat více do té věcné diskuse. Potřebujeme eh, specifická doporučení pro konkrétní země. A mně se tady ta zpráva zdá trošku vágní, jako kdyby prostě tahle ta eh, eh, doporučení pro jednotlivé země padala, padala z nebe. Samozřejmě, ta doporučení komise pro jednotlivé země mají úplně jasné politické dopady a to bychom eh, také měli mm, probrat. V tom 15. odstavci se třeba píše, že eh, takováhle eh, národní doporučení jsou předpokladem pro dosažení hospodářského oživení, tak tady bych řekl, že záleží na tom, jaká doporučení co budou. Já bych tam chtěl vidět nějaká konkrétní doporučení třeba pro Německo nebo Nizozemsko, která ještě vůbec komise nevypracovala. Takže tam určitě můžete očekávat z naší strany nějaké změny. Potom, pokud jde o demokratickou odpovědnost, eh, samozřejmě pokud očekáváme širokou diskusi na toto téma, tak tam samozřejmě i tato odpovědnost, demokratická odpovědnost a transparentnost musí být zajištěna. Mně se to tady zdá příliš obecné. Říkáme tady, ano, musí se to zlepšit, ale myslím, že bychom měli být konkrétnější, pokud jde o způsob, jak toho docílit. Pokud jde také o tu zprávu trojky, tam si myslím, že zazněly některé dobré návrhy a že bychom eh, tam také měli zmínit, že komise by neměla tím, s tou zprávou trojky nacházet stejně tak jako v minulosti, kdy nám prostě jenom poděkovala a pak to založila do šuplíku. A potom další téma, o kterém bych se chtěl zmínit, trošku rozšiřuje eh, celé to téma. Mně tam totiž chybí věci, které jsme viděli v minulé zprávě, totiž eh, nějaká eh, čísla italské předsednictví se přece zajímá a klade velký důraz na tato témata, tak bychom neměli zůstávat stranou. Zmiňujete se také o daňových únicích. Jako eh, nizozemec jsem velmi, eh, byl bych velmi rád, kdybychom tady byli také eh, konkrétnější, protože když vznesete toto téma, tak pro některé země, třeba jak pro Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, tak tyto země to považují také za klíčový bod. Bohužel, když si potom přečtete ta konkrétní doporučení, národní doporučení, tak tam ta bohužel nejsou. Ale myslím si, že parlament by měl pomoci komisi toto napravit. A já jako nizozemský poslanec za frakci zelených bych tomu rád přispěl. Děkuji. Eh, Didě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ehm, ehm, je opravdu těžké nestotožnit se s těmi třemi pilíři. Chcete větší zaměstnanost v Evropské unii, ovšem samozřejmě tam e, zažíváme tedy finanční potíže a chceme dosáhnout finanční stability a e, samozřejmě s tím nelze než souhlasit. Já jsem měl skoro pocit, že jste to převzali z dokumentu UKIPu, takže v tomhle se jistě shodneme, ale vaše zpráva je chybná, jak pokud jde eh, o tu analytickou část, tak o ta řešení, která navrhujete. Když eh, hovoříte o bodu 3, hovoříte o, o eurozóně, o, o euro eh, rizicích, o jenom hovoříte o tom, jak je Evropa méně atraktivní, nebo eurozóna méně atraktivní pro investory. Eh, dále hovoříte a také chybně analyzujete ehm, eh, totiž tu eh, ekonomickou situaci. Hovoříte o nízké míře soukromých investic a navrhujete tedy zvýšení evropského financování, tedy veřejných financí. To, to je ehm, jasný důraz toho, jak se ta makroekonomická politika rozchází s národní hospodářskou politikou. Musíte přihlížet k těm strukturálním problémům v Evropské unii. A také je tady velice nebezpečná věta. Vůbec by mě zajímalo, jestli si toho někdo všimnul v doložce 8, kde se píše, že komise může tedy navrhovat budoucí externí zastoupení Evropské unie. A důsledkem toho je tedy konec daňové a hospodářské svrchovanosti členských zemí Evropské unie. Je to skutečně váš záměr? Pokud ano, tak je to velice nebezpečná věta. Děkuji. Děkuji. E, nyní se hlásí o slovo paní Mono. Oui, merci, monsieur le président. Ano. Pane předsedo, eh, evropský semestr je dalším eh, nástrojem, eh, kde jde vlastně o otázku svrchovanou pro členské státy konkrétně o rozpočet. My jsme proti federalismu Evropy na úkor členských států v takovém rozpočtovém paktu. Vidíme, jaké výsledky to přináší. Jsou tady návrhy, doporučení, jsou tady výzvy k členským státům, eh, tak jak to čteme v evropském textu. Eh, zpráva pana de Beckera eh, tady ukazuje také velké apely, které chci odsoudit. Ano, jistě, my jsme pro zaměstnanost, jsme pro růst, to je samozřejmé, ale je tady otázka strukturálních reform proč vlastně vyvracet otevřené dveře. Jsou tady některé chybné názory. se 23 například vysvětluje, že eh, přistěhovalství vytváří hospodářský růst a že je třeba je valorizovat. To eh, není pravda. Mezi těmito dvěma jevy není eh, vazba je, to by znamenalo, že s tak masivním přistěhovalstvím, jaké tady je, bychom měli, být, měli mít super růst. Když zvážíme, jak velký počet přistěhovalců ovšem pracuje ve Francii, jak můžeme jednotně doporučovat všem členským státům eh, takzvané eh, sociální DPH eh, a další sociální poplatky, dále ECB a doporučení. To je také přináší jasné neúspěchy v eurozóně. Vidíme také, že eh, jednotné zastoupení vůči vnějšku eh, a také jakousi evropskou vládu, které by znamenalo, že by vlastně členské státy byly pouze jakými si spolkovými zeměmi. To všechno nemůžeme přejmout. Eh, chceme také zdůraznit, jak možnost má vůbec Evropská unie dávat určité rady členským státům, například Francii, když doporučuje v dubnu tohoto roku, že by měla být pod silnějším dozorem Eh, tady vlastně můžeme říci, že eh, ty slavné RAL jsou jako asi konsolidovaná, konsolidovaný dluh. Eh, vlastně by to znamenalo jakési, jakousi platební neschopnost, kdyby toto všechno bylo realizováno. Thank you. I have now... Děkuji. Ještě mám na seznamu osm řečníků. Budete mít tedy každý dvě minuty na své vystoupení. But we, we have. Uh, we can vote and continue after the. You prefer? Okay, okay. If if I can, okay, we can vote now and then. Dobrá, můžeme tedy nyní přistoupit k hlasování a až poté uzavřít diskusi. I ask colleague to prepare the voting. Prosím kolegy, aby si připravili své hlasovací karty. Pokud jste všichni připraveni, můžeme si vyzkoušet hlasování. prosím vás, abyste nyní na zkoušku hlasovali. Zkušební hlasování je zahájeno. The three, calling, three colleagues should vote. Okay. Ještě tři poslanci by měli hlasovat. Uzavírám hlasování. Je tady ještě někdo, kdo nemá hlasovací kartu? Dobře, končím hlasování. A nyní zahájíme skutečné hlasování. Nejprve tedy hlasujeme o pozměňovacích návrzích k rozpočtu. Začínáme pozměňovacím návrhem 673. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 675 Eh, kdo je pro, proti. Možná to ověříme. One EPP too many. Jeden poslanec EPP navíc. Nyní je to v pořádku, končím tedy hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 6725. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 6722. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 6726. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 6706, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 6713, kdo je pro, proti, přijato. 6716, kdo je pro, kdo je proti, to musíme ověřit. Takže číslo 6716, hlasování je zahájeno. Uzavírám hlasování, návrh je přijat. Šedesát sedm, dvacet sedm, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. sedm. kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 6728, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 6704, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 67 09, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 6709, kdo je pro? Proti? Přijato. 6700, kdo je pro? Proti? Přijato. 01, kdo je pro? Proti? Přijato. 6702. Kdo je pro? Proti? Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Zdržel se někdo hlasování? 6710. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 67.17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67.18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67.19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67.20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Eh, číslo 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. žádné závěrečné hlasování. Nyní přecházíme k stanovisku. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Kdo, se, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo čtyři, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo pět, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo šest, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Toto raději ověříme. Číslo šest. Dobrá, návrh je přijat. 26 hlasů pro, 24 proti. Číslo 7, kdo je pro? Kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 23. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 24 s ústním pozměňovacím návrhem, pardon, oddělené hlasování, či, část 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je zamítnut tento návrh. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 26. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 27. Kdo je pro? Proti? Mm, toto raději prověříme. Číslo 27. Návrh je přijat. Číslo 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní kompromisní návrh A s ústním pozměňovacím návrhem. První část s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 35. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 36. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 37. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 38. E, toto tedy raději prověříme. Číslo 37. Prověřujeme 37. Návrh je přijat. Číslo 38. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 39. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je návrh zamítnut. Číslo 40. Kdo je pro? Proti? E, toto ověříme. Číslo 40. Dobrá, návrh je přijat. 41. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 42. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. 41 hlasů pro, 13 proti, 3 se zdrželi. Zpráva je přijata. Gratulace panu zpravodaji. A nyní se můžeme vrátit eh, znovu k naší debatě o semestru. Zde máme seznam a nyní každý řečník bude mít dvě minuty na své vystoupení. Jako první je, zbývá nám tedy ještě deset řečníků, nyní pan Marias. Pane předsedo, dvě věci mohly. Především, pokud jde o institucionální fungování evropského semestru. To je velice důležitá věc pro země, které mají program nebo memorandum. Eh, je to velice důležité tedy pro Řecko. Jakou koordinaci si můžeme představit se zemí, která má memorandum? Eh, tady se hovoří o zapojení Národního parlamentu, ale my máme uh, Eh, skutečnou trojku, která nám vnucuje hospodářskou politiku, která Řecku vnucuje hospodářskou politiku a diktuje, co přesně se musí udělat, jaké musí být daně a další věci. A to nepřispívá k řešení problémů předluženosti. Když e, máme trojku, když máme memorand, když, když toto začalo, tak ten dluh byl zhruba 100% HDP. To samozřejmě není udržitelné. E, a od té doby jsme také svědky obrovského nárůstu nezaměstnanosti. Takže ta politika selhala. A teď hovoříme o koordinaci hospodářských politik. Já si myslím, že ten semestr eh, je naprosto chybný a nemá cenu na ně měnit nějaké drobnosti. Ministři nebyli schopni vypracovat eh, žádnou životaschopnou politiku, to je naprosto jasné. Řecko musí být, eh, mít možnost například snížit daň na topné oleje. Zažili jsme loni velice eh, chladnou zimu. A to je přece téma pro řecký parlament. Ten by o tom měl rozhodnout, to by nám nemělo být oktrojováno zvnějšku. trojka pouze vnucovala svoji vlastní politiku řeckému lidu a řeckému parlamentu. Takže tahle ta celá zpráva je irrelevantní ve vztahu k Řecku. Děkuji, děkuji. Už mě opouští hlas a proto budu stručná. Um, nechtěla bych zahájit svoji dráhu v tomto výboru tím, že bych eh, tady souhlasila se, se skupinou zelených. Nicméně si myslím, že bychom skutečně měli znovu zrevidovat eh, paragraf číslo jedna, který si myslím, že by měl být trochu optimističtější. Ale jinak celkově bych chtěla opravdu podpořit tu zprávu. Gratuluji zpravodaji k této zprávě, hlavně ty klíčové odstavce 17, zejména odstave číslo 17 o těch národních doporučení velmi vítám, protože Eh, v protikladu se, se svým předřečníkem bych chtěla říci, že to je jeden z mála nástrojů, které máme tak, abychom opravdu docílili strukturálních reform. A to jsou opravdu ta klíčová slova, ke kterým bychom měli směřovat. Eh, netrváme na tom tak proto, že bychom chtěli být nějakými fetišisty, kteří sbírají různá pravidla. Ne, my si myslíme, že opravdu potřebujeme ty strukturální změny, chceme-li zlepšit svoji konkurenceschopnost, protože to, o čem budeme diskutovat dnes, zítra, příští měsíc, příští rok, nebude mít žádný, žádnou reálnou váhu bez strukturálních reform. Takže vyjadřuji celkově podporu panu zpravodaji. Potom se ještě ptám na para, odstavec 24, kde se uvádí, že eh, členské země by měly zjednodušit eh, své daňové systémy, s tím souhlasím, eh, snížit zatížení práce ale zároveň tam píše ke zvýšení spotřebních daní. Tam by mě přesně zajímalo, co má na mysli. Eh, má to být eh, eh, já nevím, já si myslím, že někdy ta daň už je tak nízká. Tam bych se chtěla o tom dozvědět něco víc. Pan Zarianopoulos. Ευχαριστώ. Ε, καταρχήν μια παρατήρηση επί της διαδικασίας η οποία έχει απασχολήσει και την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Nejprve několik slov k eh, eh, Nezařazení poslanci eh, nejsou tedy členové skupiny, nejsou členové frakcí, mají odepřená některá práva. Myslím si, že nad tím bychom se měli zamyslet a zvolit si nějaký systém. Za druhé, eh, řecká komunistická strana um, řekla jednu zajímavou a cenou věc. I když nedochází k oživení po té eh, kapitálové krizi, i když k tomu oživení dojde, budou veliké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Někde straně, některé země z té krize vybřednou mnohem lépe, některé mnohem hůře. Eh, rada eh, tedy očekává eh, v značné protesty. Měla by tedy být vě- povolena větší flexibilita. Ta politika by teda měla být o něco zmírněna. A to je hlavní problém této zprávy. Hovoří se tam o pokračování eh, reform eh, pracovního trhu a pak by tedy měla přijít spása eh, prostřednictvím snižování mest, což ale bude velmi nepříznivé pro pracující muže a ženy, kteří budou muset být velmi disciplinovaní a kteří budou muset čelit zhoršová, dalšímu zhoršování své situace. Myslím si, že s tím se nemůžeme smířit. To přece není směřování, nebo to není vývoj, který bychom si pro Evropu přáli. To způsobí jen více chudoby, více nezaměstnanosti a bohatství bude eh, rozvrstveno velmi nerovnoměrně napříč Evropskou unii. Další řečník Eh, chci eh, blahopřát zpravodaji, protože si myslím, že struktura zprávy je vynikající. Eh, mám jen tři poznámky. Za prvé, posilování vnitřního trhu jakožto pilíř evropského semestru. Ano, chci zdůraznit důležitost této věci. Vnitřní trh musí být transparentnější stejnorodější. Ovšem naše nařízení jsou často velmi komplikovaná, e, proto bych e, chtěla zdůraznit e, přímé provádění. Za druhé, financování malých a středních podniků. Spravodaj to zmínil a stále ještě se to nevrátilo k předchozím úrovním. Myslím, že je dobrým Eh, návrhem eh, uvést také některé alternativní zdroje financování. A třetí poznámka, doporučení specifická pro jednotlivé země. Ano, tady zazněla mnohá kritika a velmi často tato kritika byla skutečně opodstatněná, odůvodněná. Chci zdůraznit, že potřebujeme větší spolupráci v Evropském parlamentu i v národních eh, vládách eh, při zvládání těchto doporučení specifických pro jednotlivé země, aby dosáhly svých eh, cílů, cílů, které vedly k jejich schválení. Děkuji, děkuji, prosím, tady další řečník. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaji Myslím, že návrh zprávy eh, přináší správnou diagnózu, když zdůrazňuje slabosti eh, systému eh, v eurozóně. Jednak je tady vysoká úroveň nezaměstnanosti, problém hrozící deflace a problém hospodářského růstu. Je tady zapotřebí přinést určité akce, jinak vše zůstane příliš zranitelné. Také musíme uznat, že ty recepty, které byly navrženy, nefungují a že také nefungují úsporná opatření. E, I Mario Draghi to uznal. To musíme dále rozvést. Já bych řekla, že souhlasím se zpravodajem, že země neberou dost vážně specifická doporučení pro jednotlivé země. Je třeba udělat více, ale musíme také uznat, že někdy členské státy mají opravdu eh, i jiné oblasti, které potřebují reformu a potřebují eh, mít doporučení daleko relevantnější pro konkrétní země, kdy se dost neberou v úvahu odlišnosti regionální povahy. A to na to je třeba také přihlédnout. Měli by se, mělo by se udělat eh, také více eh, v Evropské komisi a přinést investiční plány, tak jak to ohlásil 300 eh, miliard, ohlásil pan Juncker. To by mělo být rychle viditelné, aby se obnovila důvěra evropských občanů. Lidé eh, na jihu Evropy, ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, ale také v Itálii eh, mají opravdu velice těžký život, když vidíme úroveň nezaměstnanosti. Musíme tedy zvážit eh, úsporná opatření. Nová komise by tedy měla začít s některými novými myšlenkami, stanovit si priority, spíše než pokračovat ve stále stejných a stejných věcech. Je důležité, aby eurozóna eh, byla na úrovni eh, konkurenceschopných rivalů. Děkuji a prosím Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Ke zprávě Filipa de Bakera bych chtěla uvést dvě, tři důležité věci. Za prvé, myslím, že pasáž o evropském semestru eh, ve fázi diskuse v Evropském parlamentu jasně ukazuje, že priority pro rok 2014 Eh, tady byly prováděny. Změna situace, další vývoj situace od okamžiku, kdy evropský semestr byl zahájen a okamžiku, kdy zkoumáme eh, situaci dnes, musí být také začleněn do našich úvah. A mě překvapuje, že ve zprávě našeho kolegy já Eh, vím, že to vypracoval 1. srpna, takže eh, tady samozřejmě mám určitou pochybnost, ale nehovořil o některých eh, pozměňovacích návrzích, které by se dnes tady prosazovali. Není přece možné nehovořit o hospodářské situaci EU v dnešní době. Situace v eurozóně není přece dnes stejná to právě to, že se podcenily makro, makroekonomické aspekty v eurozóně, to je příčinou problému a to ve zprávě řečeno není. Nemůžeme tedy říci, že zranitelná situace zemí eurozóny ehm, je taková, jaká je kvůli tomu, jaké jsou všechny tyto země. Ehm, to, že ehm, jsou tady některé země, které by byly špatnými studenty v oblasti hospodářské eh, politiky. To přece takto nemůžeme automaticky říci. To jsou seriózní věci. To jsou závažné věci. A mm, musíme si uvědomit, že se tady něco stalo. To neříkám já, to neříkají socialisté. Eh, my eh, tady vidíme, jak co navrhují také alternativní vize pro růst. Když sama Evropská komise předkládala své prognózy, vznikly tady některé alternativní názory a my vidíme, že se potvrzují v realitě. Zaměstnanost je, nezaměstnanost je příliš vysoká, to je neudržitelné, inflace je příliš nízká, to je také neudržitelné a růst tady vlastně žádný není. To neříkám já, to říká Jean-Claude Juncker. Potřebujeme plán investic. A Mario Draghi, já vás vyzývám, přečtěte si jeho projev eh, Jackson Hole, který podle mého názoru rozhodně k socialistům nepatří. Oni říkají, že je třeba něco udělat, aby nedošlo k deflaci a aby došlo k obnovení investování. Nic z toho ve zprávě není a chceme-li být seriózní v naší diskusi, tak je třeba to výrazně eh, změnit. Děkuji, Pedro Zalba. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji, eh, protože vypracoval skvělou zprávu, zprávu, která je opravdu vyvážená. Já jsem měl to potěšení, že jsem s panem Debakarem pracoval na předchozí zprávě o evropské eh, semestru, když jsem byl stínovým zpravodajem a vidím, co tedy tady zpracoval. Jednak zdůrazňuje důležitost malých a středních podniků, důležitost zaměstnanosti, důležitost Eh, zdrojů financování pro eh, potřeby eh, malých a středních podniků a nikoli pouze podle toho, kde se zrovna nacházejí. Já říkám, je to vyvážená smlouva, je to zpráva, je to vynikající zpráva a bere v úvahu ekonomické i politické okolnosti současné doby. Jak řekla paní Beres, myslím, že je dobré zmínit také plán, o kterém hovořil pan Juncker já chci podpořit pana Debekara a jsem mu k dispozici pro spolupráci při některých dalších drobných změnách ve zprávě. Děkuji. Děkuji Pedro Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Debakerovi za tuto zprávu. Myslím, že je to dobrá zpráva, vyvážená zpráva Eh, a chci jen přinést stručně několik poznámek. Eh, posuzování eh, ekonomiky podle několika kritérií, jako je nezaměstnanost a růst, to jsou dvě veličiny, které v eurozóně opravdu nejsou příliš dobré. Podívejme se na Ameriku, na Spojené státy americké, ty mají dvojnásobná Eh, čísla a se podívejme se, jak vypadá růst HDP. To je pouze polovina, eh, když si ve srovnáme Spojené království a Spojené státy. Eh, my tedy musíme zajistit, že dohledové mechanismy budou fungovat. Jedna velice důležitá věc je tato. Dohled je důležitý ve všech zemích, malých i velkých. Tím chci říci, že Eh, země musí uplatňovat eh, náležitý přístup a je třeba podpořit také ty země, které eh, musí realizovat doporučení specifická pro země, tak jak to řekl pan Schäuble v nedávné době ve svém projevu. To musíme zvážit a musíme eventuálně zvážit také využití evropského eh, rozpočtu, to je víceletého finančního rámce, eh, při pomoci některým zemím. To vůbec totiž není jednoduché. Doporučení konkrétní pro konkrétní země eh, zabírají určitý čas, jsou finančně náročné a my všichni chceme, aby byly účinné. Proto potřebujeme použití rozpočtu pomoci těmto zemím, aby mohli ehm, naplnit tato doporučení. Země, které prodělaly eh, největší šok, včetně mé země, eh, mají nyní největší podíl růstu HDP. Potřebujeme strukturální reformu. To je zásadně důležité v celém systému eurozóny. A dobré eh, příklady máme u takových reform, které proběhly v zemích eh, z podnětu, nikoli z doncení. A e, tady myslím, že v bodu 29-27 je velice důležitý, důležitá pasáž o e, dlouhodobých investicích, e, protože například v Spojených státech amerických je obrovské množství financováno se soukromého sektoru. V Evropské unii tomu tak není. Soukromý sektor tady je určitou jistotou a to jsme zatím tady neviděli. Děkuji. Děkuji a s posledním řečníkem Patrik Fofrin. A pak bude mít ještě eh, prostor pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. My tady eh, vidíme eh, zejména v oblasti eurozóny, ale v celé EU také, že tady Eh, jsou důsledky vytvoření jednotné měny. Když vidíme, že se tady ehm, měnová politika formuluje v jednom centru, na druhé straně eh, hospodářská politika, zdravotní politika a další politiky eh, se definují na národní úrovni. Například bod 21 pod, vyzývá členské státy, aby modernizovali své ekonomiky, sociální zabezpečení a zdravotnictví Ovšem eh, tyto otázky vyplývají z demokracie. Samozřejmě eh, země eh, se pravděpodobně o toto snaží, ale mají také různá volební období, kde jen těžko mají mechanismy pro prosazení politik, které potřebují. A tak, jak se definují na evropské úrovni. Členské státy tady mají také otázky morálního rizika kdy se nechovají odpovědně, kdy eh, neberou v úvahu dopad své odpovědnosti. Zapotřebí je rozhodnutí, eh, rozhodování na evropské úrovni a uplatnění na národní eh, úrovni. Nemáme tady dostatečnou solidaritu v rámci celé EU abychom se mohli eh, postavit tváří tvář těmto problémům na evropské úrovni. Eh, na eh, demokratické úrovni potřebujeme udržitelná úroveň a ta je na národní úrovni. Kolik zemí v eurozóně, zejména na jihu EU, mají tak odlišnou cestu od Německa. Německo má technické know-how, výzkum, rozvoj, průmyslové vztahy, Eh, ty eh, jiné země by potřebovaly devalvovat, depre, znehodnotit svou měnu, aby mohly obstát, eh, aby to mělo dopad na jejich úroky a pozvedlo to jejich ekonomickou činnost. Málo lidí mluvilo o prvním odstavci. Já myslím, že to by se tady mělo ještě změnit. Tady není žádná oživení. Oživení nebude žádné oživení, dokud nebude euro zrušeno. Děkuji. Děkuji a dávám slovo zpravodaji, pane Debakere. Thank you very much, chair. Um... Děkuji vám, pane předseda. Především eh, chci říci, že jsem eh, povoláním vědec a pan Popel říká, eh, optimismus je morální povinnost. Ano, já nechci si tady hrát na váš stromeček, mnoho kolegů si Eh, tady zmiňovalo body, i podrobné body, co byste tam ještě přáli. Eh, můžeme se o tom bavit bilaterálně, ale rozhodně bych nechtěl, aby z toho vznikl nějaký vánoční stromeček tady z této zprávy, hm, který slibí všechno všem. Většina z těch komentářů byla pozitivní, víceméně pozitivní. Možná bych stručně odpověděl na několik věcí ale samozřejmě podrobněji to budeme projednávat se stínovými pravodaji. K těm eh, důležitějším věcem patří to, že eh, hovoříme o strukturální reformách a debata o tom, zda škrtů bylo málo nebo moc, eh, taktéž fiskální konsolidace, nežádáme od zemí příliš mnoho, když potřebují tedy reformovat trh práce nebo penzijní systém a tak dále. No, když se eh, podíváme na to, jak v posledních měsících hovoří Mario Draghi, eh, docházím ke dvěma jasným závěrům a sice eh, nemůžeme se z krize dostat utrácením ani tištěním peněz. Toto konec konců řekl i Draghi. A je to signál, který je zaměřen na politiky, na šéfy vlád, Eh, na to, aby začali dělat strukturální reformy, otevřeli, zvýšili konkurence, schopnost eurozóny a tak dále. Všichni eh, v tomto parlamentu eh, vědí, že pokud se do toho nepustíme, bude to velký, velká zátěž pro budoucí, budoucí generace. A tento postoj mnozí podpořili. Samozřejmě bude tady také otázka toho, a to zaznělo od zelených, eh, ano, eh, tedy my samozřejmě se musíme přizpůsobit eh, poslednímu stavu, poněvadž tato, tato zpráva už pochází z července. To samozřejmě spravíme. A také jsou tady výbory jiných, eh, pardon, zprávy jiných výborů, které se tohoto dotýkají tematicky, takže ano, samozřejmě to bude. Nemusím to tady eh, rozebírat do detailu nyní. Zazněla tady řada dalších poznámek a komentářů a já se velice těším na eh, další debatu. já doufám, že jsem zcela jasně řekl, kde tedy, nebo jak se k tomu stavím No a e, věřím, že se podaří mnohé z toho, co tady bylo řečeno, také zapracovat. Děkuji vám. Nyní tedy termíny. E, pozměňovací návrhy prosím do 8. 8. září do půlnoci. E, je to tady něco odlo, odloženo oproti eh, původnímu návrhu. Eh, měli jsme totiž eh, potíže s překlady, takže měli jsme to 30, 23. září, pak 7. se bude hlasovat v výboru 7. října a pak tedy bude do pléna. No a zítra se sejdeme v 9 hodin s panem Disselbornem k debatě eh, tedy s předsedou Euroskupiny. To je pro dnešek všechno. Děkuji vám.